a jsme připraveni pomoct jak Itálii, tak Tunisku i dalším zemím. Děkuji. Merci, Madame Malmström. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, a vaším příspěvkem končím tuto diskusi. Nyní na pořadu jednání máme zprávu paní Omen Reuten, která se týká otázky penzijních systémů, které jsou přiměřené a stabilní eh, vývoji Evropy. Takže paní Zpravodajko, kde jste? Rád bych vám předala slovo. Eh, výborně. Máte slovo, prosím. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, pane komisaři, vážení kolegové, na úvod bych chtěla poděkovat všem kolegům za velice plodnou spolupráci a chtěla bych také poděkovat sekretariátu parlamentu a ostatním spolupracovníkům. Příprava této zprávy nebyla snadná, obdržela jsem celou řadu pozměňovacích návrhů, nicméně věřím, že jsme odvedli dobrou práci, protože jsme dobře zareagovali na zelenou knihu. Je zapotřebí, abychom našli trvale udržitelný penzijní systém. A to nebude jednoduché. Nicméně máme velkou odpovědnost, eh, mají členské státy a to ale neznamená, že Evropský parlament nemůže mít eh, své stanovisko právě prostřednictvím eh, metody otevřené spolupráce. Je to dokonce nutné. Trvalá udržitelnost penzijních systémů se nachází pod velkým tlakem. Máme pyramidu, kdy máme čím dál tím více stárnoucího obyvatelstva, a máme naopak stále snižující se počet lidí, kteří financují tento systém. Máme první pilíř, eh, kde uplatňujeme mezigenerační solidaritu a tento první pilíř musíme uchovat do budoucnosti. Nicméně je důležité, abychom neustále eh, byli schopni zafinancovat rostoucí břemeno, finanční břemeno. Jednotlivé členské státy eh, vedou diskuse, která se týká odchodu do důchodu. Eh, pochopitelně se odvíjí také od toho, že se neustále zvyšuje eh, věk, průměrný, průměrná délka života. A myslím si, že je důležité tuto skutečnost zdůraznit. Co si přejeme? Chceme abychom přizpůsobili celý systém, nicméně se to musí činit na úrovni členských států a to ve spolupráci se sociálními partnery. Existují další aspekty, které jsou důležité. Je možné, aby starší lidé pracovali déle, ale musíme přizpůsobit pracovní podmínky, kariéru, způsob práce těchto starších pracovníků, aby tito lidé mohli Ehm, pracovat déle za dobrých podmínek. Dále eh, je důležitý druhý pilíř. Zde používáme různé modality, různé postupy. Existují penzijní fondy, eh, které jsou často financovány ze strany podniků a společností. Dále existuje eh, systém, veřejný systém. Pochopitelně tam není příliš mnoho Eh, veřejných prostředků, který se používá ve druhém systému. Nicméně velkým problémem, který vzniká, je, že se zvyšuje průměrná délka života. A vypadá to, že v budoucnosti budeme muset vyplácet stále nižší penze. Čili musíme zajistit likviditu takovýchto penzijních fondů, a to v celé Evropě je zapotřebí, abychom lépe chránili ti, kteří spoří eh, v takovýchto fondech, aby tyto systémy byly neustále eh, solventní a také se od toho odvíjí eh, diskuse, která se týká různých finančních derivátů. Tyto finanční deriváty se nesmí stát předmětem spekulace a to se musí také legislativně ošetřit. Eh, dále máme třetí pilíř a to jsou individuální úspory a příspěvky. Pochopitelně by lidé měli být pozbuzeni, aby si šetřili na penzi, ale je důležité, aby lidé byli také lépe informováni, aby byli lépe informováni o důchodu. Takže tento třetí pilíř eh, sehrává velice důležitou úlohu v našem vnitřním trhu. Chtěla bych na závěr říct ještě dvě věci. Co musíme udělat eh, na evropské úrovni? je důležité, aby také evropské členské státy řešily otázku přenosu eh, penzijních práv. Musíme zajistit svobodu pohybu našich občanů a přenos penzijních fondů musí být založena na studii eh, dopadu. Eh, omlouvám se, že vás takto ženu, ale máme skutečně málo času, takže bych ráda předala slovo hned panu komisaři. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci, paní zpravodajko. Zelená kniha o důchodových systémech, kterou jsme zveřejnili v loňském létě, zahájila opravdu nutnou debatu o budoucnosti penzijních systémů v Evropě. Znamenalo to více než 100 setkání a konferencí se zúčastněnými stranami a dostali jsme téměř 1700 reakcí. Zelená kniha popisuje hlavní výzvy, před kterými stojí Evropská unie v této oblasti. A položila několik otázek o tom, jak můžeme pomoct členským státům na úrovni EU, abychom zajistili odpovídající, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy, přičemž musíme dodržet zásadu subsidiarity. Zelená kniha k tomu přistupuje holisticky. Komisaři Ren a Barnier i já jsme přesvědčeni o tom, že přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy znamenají také koordinované společné politiky, které spadají do našich společných oblastí odpovědnosti. Rád bych znovu zopakoval to, co uveřejnila komise loni v Zelené knize. Především musíme vyřešit nerovnováhu, která vyplývá ze stále větší rozmanitosti z hlediska věku dožití a také věku odchodu do důchodu. Musíme upravit evropský rámec, aby se v něm odrážely změny, ke kterým došlo v národních systémech důchodového zabezpečení po penzijních reformách. A za třetí, musíme se poučit z finanční a hospodářské krize. Krize zdůraznila nutnost přehodnotit vystavení finančních trhů rizikům a také nastavení našich penzijních systémů, abychom omezili riziko a abychom zajistili, že fondy, penzijní fondy budou schopné vypořádat se se situací. Musíme také zohlednit zrychlování stárnutí obyvatelstva. Členské státy už teď spolupracují, snaží se poučit ze zkušeností ostatních zemí a vyměňují si osvědčené postupy s penzijních reform. Shodneme se na tom, že potřebujeme koordinaci na úrovni EU a potřebujeme také zavést pravidla pro EU pro přeshraniční záležitosti. V posledních deseti letech koordinace na evropské úrovni podpořila úsilí členských států harmonizovat systémy penzijního zabezpečení a celá řada členských států už udělala velký pokrok. Snaží se odrážet demografické změny, změny na trhu práce a také změny úloh jednotlivých povahy, eh, pohlaví. Ale celá řada členských států toho má ještě hodně před sebou. Některé dokonce vůbec nezačaly s penzijními reformami. Dámy a pánové, s potěšením jsem si přečetl zprávu, ke které chci paní zpravodajce poblahopřát. Tato zpráva podporuje holistický přístup, který jsme si zvolili. Na několika místech zdůrazňuje vazbu mezi přiměřeností, udržitelností a spolehlivostí a také jednoznačně určuje oblasti politiky, kde Evropa může přinést přidanou hodnotu. Komise se teď nachází v poslední fázi analýzy výsledku konzultací, včetně závěrečného stanoviska Evropského parlamentu. Vzhledem k tomu, že situace je naléhavá, komise už teď zahájila přípravu na bílou knihu, která bude předložena ve třetím čtvrtletí roku 2011. Na závěr bych chtěl říct, že jedním z velkých úspěchů evropského sociálního modelu je zajištění toho, že stáří nebude synonymem chudoby. A to je příslip, který musíme dále naplňovat a musíme pomáhat členským státům přijmout správná rozhodnutí, abychom zajistili, že důchodové systémy budou vhodné pro svůj účel. V posledních 12 měsících jsme byli svědkem velké debaty v oblasti penzijních reform to však bude zřejmě stejně intenzivní. Já spolehám na podporu Evropského parlamentu, která nám pomůže dosáhnout skutečné změny a vytvořit přeměřené a udržitelné důchodové systémy pro budoucnost. Děkuji. Děkuji. Jménem výboru Ekon dávám na dvě minuty slovo panu Kutašovi. Mnohokrát děkuji. Dnes hovoříme o penzijních systémech. To je důležitá otázka po celé Evropě. Ekonomická finanční krize, otázka penzijních fondů, E, znamená, že musíme hledat společná řešení. Otázka subsidiarity je zde důležitá. Je důležité ale, abychom stanovili určité limity po celé Evropě. Pokud členské státy budou zavádět nejlepší e, evropskou legislativu, tak budeme mít lepší fungování vnitřního trhu a můžeme povzbudit mobilitu našich pracovníků. Aby veřejný penzijní systém mohl být stálý, tak je důležité, aby lidé až do odchodu, eh, do důchodu pracovali. Bohužel se zvyšuje nezaměstnanost, to je velice nebezpečný trend, ale je důležité, abychom také prosazovali politiku zaměstnanosti. Penzijní reforma nemůže eh, znamenat, že někteří, především zranitelní lidé, se dostanou ještě do horší situace. Je důležité, aby všichni měli přiměřené důchody. A za tímto cílem chceme vytvořit tzv. evropský penzijní systém, to znamená, že členské státy budou muset zaručit penze, ale zdá se, že to nebude postačující. Myslím si, že členské státy nechtějí Eh, reformovat eh, penzijní systémy po celé Evropě, protože mají pocit, že to spadá do jejich eh, svrchovanosti, ale musíme se zabývat toto otázkou, protože mohou vzniknout velice překvapivé, překvapivý vývoj. Například máme Eh, lidi, kteří pracují pro vládu, ale potom se jim to nevyplatí a tento stát se jim eh, neodmění doslova. Já chci nejprve velice poděkovat kolegyni Omen Reuten za skvělou spolupráci a jsem velice rád, že převzala téměř všechno z našeho výboru, především doporučení rozvinout takový evropský systém, který umožní, eh, aby se všichni dozvěděli, jak vzniká jejich penze, z čeho se bude sestávat bez ohledu na členský stát. Ale ještě zbývají některé eh, otázky, které je potřeba dořešit, ku příkladu doporučení eh, zabudovat politiku důchodů do jiných evropských politik. Nevím, jak by taková architektura měla eh, vypadat a nebude to asi zcela nezávazná a nevím, jestli eh, členské státy budou chtít eh, tyto své kompetence přenést na Evropu. Je potřeba také vzít v úvahu prodlouženou délku života. Já bych s tímto doporučením nesouhlasil, pro Nizozemsko by to bylo těžké. Pani Matera za výbor Eh, žen. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala kolegyni Omen Reutonové. Skutečnost, že zelená kniha Komise o budoucnosti důchodových systémů v Evropě nezohledňuje dostatečně otázku pohlaví, vyvolává obavy při výpočtu důchodu jsou ženy diskriminovány, protože velice často přerušují svoji profesionální kariéru, aby se mohly starat o děti, aby se mohly starat o nemocné členy rodiny a o starší osoby. A aby naplnili své rodinné povinnosti, ženy spíše než muži přijímají nejistou práci, práci na částečný úvazek. A to znamená, že vznikají rozdíly mezi odměňováním, mezi platy, mezi oběma pohlavími. A znamená to zjevnou diskriminaci vůči ženám, které často dostávají nižší důchody než muži. Vede to k chudobě mezi staršími ženami, zvlášť když se zamyslíte nad tím, že mají vyšší věk dožití než muži. Vzhledem k tomu, že děti, pardon, ženy se starají o děti a o ostatní rodinné příslušníky, je nutné, abychom to zohlednili při výpočtu důchodu. A je to také potřeba zohlednit v ostatních věcech, které souvisejí s výpočtem důchodu. A já doufám, že Bílá kniha se více zaměří na tuto citlivou otázku rovnosti mužů a žen z pohledu výpočtu důchodu v Evropě. Řekl bych toho víc, ale nemám čas. Výborně a nyní máme řečníky z politické skupiny. Začíná pan Ory za EPP. Köszönöm szépen, elnök Mindenek előtt... Děkuji, Za prvé, je tady velký počet pozměňovacích návrhů, který dokládá, jak veliký zájem je o tento problém. A já chci poděkovat zpravodajce za to, že se jí podařilo v zásadě situaci zjednodušit tak, eh, aby eh, vlastně odrážela současné stanovisko Evropského parlamentu. Říkám současné, protože toto je teprve počátek této debaty. Máme teď zelenou knihu, přijde bílá kniha, takže se nacházíme teprve v určitém raném stádiu této debaty. Eh, celkový eh, přístup komise je pro diversifikaci penzijních systémů a já bych eh, rád upozornil na skutečnost, že je tady prostor pro zpřesnění. Hovoříme-li o druhém pilíři, a dalším pilíři, ten by měl doplňovat ten první pilíř a to ne tím způsobem, že by se z prvního pilíře odebraly finanční prostředky. Musíme pomocí druhého pilíře zlepšit stabilitu a nejohrožit. A další věc, která zde již zazněla, problémy penzijních systémů se asi nepodaří eh, vyřešit jenom eh, z těchto systémů. Potřebujeme větší ekonomickou spolupráci a záměrem by mělo být zajištění abychom vycházeli ze strategických cílů ekonomické zprávy. Děkuji a na dvě minuty pan Darden. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, zdůraznit, že jsme dosáhli velice důležitého koncenzu. Chtěl bych popřát paní zpravodajkyni. A je možné, že se prosazuje stanovisko naší politické skupiny. Co se týče většinového hlasování je jasné, že musíme vytvořit institucionální rámec. Co se týče budoucnosti penzijních systémů, tak existuje jeden dokument, eh, který byl předložen komisí, je tady eh, výroční zpráva o růstu a také se to objevuje v dokumentu paní Merklové a pana Sarkozyho, kteří se bývají konkurenceschopností. Eh, v podstatě Eh, se tady hovoří o prvním pilíři, kde se má stanovit automatický věk odchodu do důchodu. Co se týče našeho, eh, naší zprávy, tak eh, První pilíř naopak se hrává velice důležitou úlohu, protože je to pilíř solidarity a potom máme doplňující pilíře. Máme druhý pilíř, který doplňuje tento první pilíř. Pokud zvýšíme odchod, věk odchodu do důchodu, tak se eh, zvýší eh, na úroveň, která nebude přijatelná, bude, nebude špatná. Musíme tyto garance zajistit na úrovni členských států, musíme mít sociální partnery, eh, kteří budou prosazovat reformy penzijních fondů a musíme také zrušit rozdíly mezi muži a ženami. O tom hovala, hovořila Barbara. Čili pokud budeme mít takovéto prvky, tak Doufám, že náš parlament vyšle jasný signál Evropské komisi. Znamená to, že jsme pokrokoví eh, a doufám, že eh, naše zpráva přispěje k Bílé knize. Děkuji a nyní má slovo paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat zpravodajce za dobře odvedenou práci, rozhodně mě usnadnila život. A chci také poděkovat komisi za to, že zahájila tuto diskuzi. A to velice včas, je to velice aktuální. Někteří lidé mluví o důchodové časované bombě a vzhledem k tomu, jaká čísla jsem viděla já, zdá se, že ta mezera nebo ten rozdíl mezi tím, co si teď dáváme stranou na důchody, ať ve veřejné, tak v soukromé sféře. A co se týče zdrojů, které budeme potřebovat, abychom zajistili odpovídající důchody na dalších 40 let, ten rozdíl je obrovský. Takže v tomto kontextu si myslím, že ta fráze, že máme časovanou důchodovou bombu, je to opravdu správný výraz. Co se s tím dá dělat? Musíme ji zneškodnit. A já myslím, že toto je začátek tohoto procesu. Nicméně otázka zní, kdo za to nese odpovědnost. Já myslím, že v této zprávě říkáme jasně, že samotné členské státy odpovídají za to, aby se zajistilo, že budeme mít odpovídající důchodové zabezpečení pro občany. Ale uvádíme také, že ekonomiky členských států jsou provázané. A proto potřebujeme koordinaci důchodových politik. To by rozhodně pomohlo. Nicméně nedomníváme se, že je možné, aby Evropská unie stanovila úroveň důchodu anebo věk odchodu do důchodu. Nicméně myslíme si, že členské státy by měly nějak definovat přiměřenost, což je podmínka, kterou potřebujeme, aby starší lidé žili slušným životem. Chceme také zdůraznit otázku genderovou, chceme, aby členské státy řešily otázku žen, které odcházejí z práce, aby se o někoho starali. Musíme také zajistit mobilitu a musíme zajistit vazbu na strategii Evropa 2020. Myslím si, že SGP by mělo zahrnovat otázku důchodů. Nemůžeme to prostě přehlížet. Martin, la parole... Děkuji mnohokrát. A nyní eh, paní Jean Lambert. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se ráda připojila k ostatním, kteří poděkovali naší zpravodajce za velice dobrou zprávu. Všichni jsme si vědomi toho, že jsou tady rozdíly mezi členskými státy i mezi politickými skupinami. A přijít s něčím, co si získá značnou podporu, to je opravdu úspěch. My jsme spokojeni s tím, že zpráva, kterou máme před sebou, uznává význam důchodového zabezpečení v rámci prvního pilíře. Potřebujeme odpovídající úroveň, je tady ta otázka, abychom zajistili slušný život. Loňský rok, rok 2010, jsme věnovali otázce chudoby. A pro řadu lidí to také znamená pevně stanovený příjem a musí být zaručený. I jako ostatní vítáme, že uznáváme, že musíme řešit poskytování přiměřených slušných důchodů pro ženy. Také uznáváme význam řešení otázky diskriminace vůči starším pracovníkům a potřebujeme také další opatření, která by lidem pomohla zůstat v práci. I pro nás je důležitá přenositelnost práv na důchodové zabezpečení. Stále více lidí nepracuje pro jeden podnik, pro jednu společnost celý pracovní život, pracuje pro několik podniků a ne vždy ve stejné zemi. A musíme se vyhnout roztříštěnosti důchodových systémů. A tady může Evropská unie sehrát zásadní roli. A máme také radost z toho, že tato zpráva obsahuje jakýsi závazek pro druhý pilíř – který by měl být k dispozici bez diskriminace na základě věku, pohlaví a typu pracovní smlouvy. Souhlasíme také s tím, a jsem ráda, že to tam je, že potřebujeme takový celkový přístup, celoživotní přístup, který zohledňuje různé šablony, různé rytmy moderního života, jak ty pozitivní, tak ty negativní aspekty. A také uznáváme význam solidarity v prvním pilíři, při nejmenším z hlediska těch, jejichž pracovní život se stává z krátkodobých smluv, smluv na částečný úvazek a tak dále. Máme trošku obavy z toho, že bychom prosazovali třetí pilíř neboli soukromé důchodové pojiš- zabezpečení. A myslíme si, že je zásadní, aby lidé měli opravdu jednoznačné informace, pokud si tento pilíř zvolí. A vítáme také skutečnost, že tato zpráva uvádí, že pokud se změní systém důchodového systému, potřebujeme odpovídající dobu, aby lidé mohli přehodnotit svou finanční budoucnost. Děkuji. Nyní má slovo paní Gerling. Prosím, máte slovo na minutu. Děkuji mnohokrát. Má skupina podporuje vydání Eh, zelené knihy přichází včas a přichází eh, ve chvíli, kdy ve všech členských státech eh, probíráme otázky, které se týkají práce a vůbec změny demografického vývoje. Také jsou tady výzvy v oblasti genderové politiky. Tato zpráva uznává důležitost že členské státy musí sdílet ty nejlepší praktiky, musí si vyměňovat informace, ale také zdůrazňuje, že penze jsou, spadají do kompetence členských států. Ne, že by Evropská unie neměla stanovovat například eh, věk odchodu do důchodu nebo určité stropy, ale je jasné, že členské státy musí řešit situaci podle svých vlastních eh, konkrétních podmínek. Pevně věřím, že Otázka přenositelnosti práv je velice důležitá, abychom posílili vnitřní trh. Evropští občané, kteří pracují po celé Evropě, Eh, by neměly být znevýhodněny tím, že se jejich penze zmrazí v jednotlivých členských státech. Demografické eh, situace se mění a také se mění eh, jiné podmínky, ale je důležité, abychom ty změnu podmínek zohlednili v našich politikách. Děkuji v této diskusi nesmíme zapomínat ani na to, že existuje návrh eh, na takzvaný pakt konkurenceschopnosti. A tady se objevuje devět útoků proti eh, státnímu systému důchodů i proti zaměstnancům a to se také negativně projeví na mzdách a sníží to důchody, protože to hraje do ruky spekulantům. Musíme zde posílit evropskou integraci. Musíme pečovat o to, aby se nebudovaly další antisociální politiky. Jak by to mohlo eh, být na základě zelené knihy eh, komise, kdybychom měli sjednotit eh, věk odchodu do důchodu všude. Eh, musíme dbát o to, aby lidé měli déle práci, aby dostali třeba i podporu pro své soukromé úspory. Eh, to se nesmí sjednocovat ze strany bank. Je čas zvýšit důchody. Potřebujeme více práv, musíme pomoci mladým lidem a musíme posílit finanční sektor. My jsme proti jednotnému věku odchodu do důchodu. My potřebujeme státní systém, který vyrůstá ze solidarity, který zvyšuje nejnižší eh, důchody, který eh, respektuje lidská práva a i možnost důstojného stáří. To dlužíme našim občanům eh, v Portugalsku, ve Francii a v Řecku a v dalších zemích, kde se o to bojuje. Děkuji, pan Clark. Ve výboru pro zaměstnanost 22. listopadu loňského roku říkal zpravodaj, důchody spadají výlučně do pravomoci členských států. Teď říkáme, že členské státy mají přednost, nicméně aspekt koordinace na úrovni EU je důležitý. V odstavci 9 Zelená kniha zdůrazňuje pravomoci členských států, ale vyzývá je, aby také koordinovali jednotlivé politiky. To je dvojznačné. Převracíme celý princip. Britské združení penzijních fondů říká, že tato zpráva znamená, že důchody budou dražší, dokonce snad o 90 pokud je to přehnané, možná, že je to přehnané, je rozhodně pravda, že budeme potřebovat mnohem víc peněz, abychom zabránili kolapsu systému důchodového zabezpečení. To znamená, že pojistné hodně stoupne. Penzijní společnosti a členské státy nepotřebují tuto reformu, potřebují pomoc, abychom udrželi pojistné a příspěvky na nižší úrovni. Jinak zničíme to, co se snažíme chránit. Slovo má paní Le Pen. Paní předsedkyně, vážení kolegové, eh, v Evropě paktu stability a také konkurenceschopnosti reforma eh, je důležitá, ale jak můžeme mít eh, stejný penzijní systém, když jsou členské státy v deficitu, když máme ohromné schodky? Vaše řešení je zvýšit odchod do důchodu v, roce, v letech 67 a mít systém průběžného financování. Ale chcete mít minimální penzi, která bude muset být eh, zajištěna, ale musí být také zajištěna lidem, kteří nám přicházejí a nikdy si nespořili v těchto systémech. Eh, co se týče této zprávy, tak je to opět další tlak na členské státy, aby vytvářely eh, takovéto penzijní systémy a ty nesou velká rizika. Penzijní systém spadá do jasné svrchovanosti členských států. Nicméně proti vůli lidu eh, zavádíte rozpočtové škrty. Lidé, kteří pracují v Evropě, se snaží zachránit euro a snaží se zachránit vaši ultraliberální Evropu. Děkuji a nyní má slovo pan Mann na minutu 30 paní eh, předsedkyně, je velice dobré, že tady máme eh, iniciativní zprávu, která nebyla odsunuta na pondělí, protože jsme měli tolik pozměňovacích eh, návrhů z nejrůznějších výborů. Já bych si také přál, aby se hovořilo o úspěšných podnikových systémech v Německu, Beneluxu, Rakousku a tak dále. Jsou minimální standardy a to by bylo možné doporučit i dál. E, ale jsou s tím spojeny i vyšší náklady. E, ku příkladu e, v Německu, co se týče té dobrovolně, dobrovolně hrazené podnikové, podnikového důchodu, je to až 40 Tady lze dospět k závěru, že každé zavádění jednotných norem musí být zkontrolováno analýzou dopadu. Je pozitivní, že nemáme eh, žádnou jednotnou definici pro přiměřenost důchodu. A, a odmítá se i eh, jednotný věk od odchodu do důchodu. Správně chce eh, kancelářka Merklová a prezident Sarkozy bojovat za eh, postupné zavádění větší jednotnosti eh, penzijních eh, systémů, které je potřeba přizpůsobit demografickému vývoji. Tento kompromis je vystaven obrovskému časovému tlaku. Já přeji nám všem, abychom mohli nad Bílou knihou o tomto detailněji debatovat a co se týče podnikových důchodů, tam to, je toho ve hře ještě mnohem více. Paní zpravodajka by vám chtěla položit otázku. Přijímáte? Paní zpravodajka vám chce položit otázku. Přijímáte eh, její otázku? Prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsed, předsedkyně. Já bych ráda poprosila, aby pan Mann řekl, kde v této zprávě stojí že se lidé musí spolehnout jenom na ten druhý pilíř. Ať mi řekne, kde to stojí. Chcete odpovědět, prosím? Eh, Já jsem viděl eh, dvě zprávy ze dvou výborů a je potřeba doporučit, aby se toto aplikovalo i na eh, podnikové důchody. To by ale nefungovalo. Ve Francii jsou s tím zkušenosti, v jiných členských státech Evropské unie ale ne. A myslím, že tuto příležitost budeme mít, až budeme detailně debatovat o bílé eh, knize a potom budeme moci přesvědčit i ty, kteří s tímto eh, nemají ještě zkušenosti. Pak na tom ještě můžeme eh, pracovat. Děkuji a nyní má slovo paní Beres na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Dnes se bavíme o tom, jak postupovat dál. A e, Evropský e, parlament chce vyslat signál, ale svět se vyvíjí dál a otázka penzí byla také položena jinde. Pochopitelně e, dnes mám na mysli odkaz na to, co se týká paktu konkurenceschopnosti. Tam se hovoří o jednotném evropském důchodu, odchodu do důchodu ve věku 67 let. A pokud budeme eh, tvořit něco proti vůli lidu, tak eh, to se nám nevyplatí. Paní Oymen Reuten nám říká, že jsou tady jiné možnosti a já bych požádala komisi, aby si to uvědomila, protože jste vytvořili stanovisko komise, eh, která se týká Bílé knihy, ale musíte vzít v úvahu také otázka, otázku pohlaví. Například tyto genderové otázky jste patřičně nezvážili také si myslíme, že nejlepší prostředek, jak řešit otázku penzí, je podpořit práci, pracovní místa. A e, také e, musíme vzít e, v úvahu reálný věk odchodu do důchodu. Pro francouzské socialisty je to určitá indikace problémů a je jasné, že nemůžeme uzavřít dohodu. Pokud budeme vidět, že se neustále zvyšuje Eh, věk dožití, tak eh, tím se asi bude také zvyšovat eh, odchod do důchodu. A pro nás to znamená určitou regresi, snížení sociálních podmínek a to nemůžeme podpořit. A na závěr bych chtěla říci, že bez skutečného sociálního dialogu, sociálních partnerů, přes, bez konkrétního vyjednávání se nám nic nepodaří. Děkuji. A nyní má slovo pan Sterks. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že jsme s paní zpravodajkou eh, našli řadu vyvážených reakcí na návrh eh, komise, který by mohl Evropské ehm, unii přinést eh, přidanou hodnotu. A je potřeba zároveň říci, že mimo penzijní reformy je také důležité podporovat zdravotní péči. To také patří pod první pilíř a musíme se dívat, jaké eh, náklady z toho státům dlouhodobě vzniknou. Evropská unie eh, z toho tedy má úkol, ten z toho vyplývá. Eh, musí eh, přimět členské státy, eh, aby se podívali daleko dopředu a viděli, kde jsou rizika. A i co se týče druhého pilíře, i zde může eh, Evropská unie přinést přidanou hodnotu, chránit solventnost. Musíme se dívat i zde na dlouhodobá rizika a jak je předem pokrývat. A rada se musí konkrétně zabývat dlouhodobými riziky penzijních systémů v rámci druhého pilíře. A když se na to tak dívám, tak mám pocit, že ta rizika nejsou ve všech členských státech eh, stejně pokryta. Pan Šimanský. Pan Šimanský. Parlamentu omavě... Vážená paní předsedkyně. Evropská komise se zaslouží naši podporu. Máme zde skutečně posílenou spolupráci, máme také výměnu dobrých eh, praktik, ale je důležité, že nesmíme zapomínat také na svrchovanost členských států. Je to velice citlivá oblast a Výbor pro zaměstnanost zdůraznil, že dochází k velkým demografickým změnám, což je velice důležité pro budoucí vývoj penzijních fondů. Je důležité, abychom vzali v úvahu veškeré tyto otázky, abychom zmírnili eh, ty negativní dopady stárnutí. Musíme také vzít eh, v úvahu rozdíly, které existují v členských státech. Jednak se to týká finančních možností jednotlivých členských států v rámci systémů, které už jsou tradiční a vznikly dávno. Präsidentin, meine Damen und Herren, der Wohlstand eines Landes sind die Werte. Eh, dívejme se na eh, hodnoty, které eh, tvoří lidé v jednotlivých státech. K tomu musíme počítat i společenskou práci. Lidé chtějí být ve stáří opečováváni. Ta doba krizi, eh, krizí ukázala, že eh, v zásadě státní penze jsou stabilní, ale co se týče podnikových penzí, eh, ty jsou mnohem ohroženější. Bylo by absurdní, absurdní přesouvat Eh, penzijní systémy ještě více na privátní systémy. Eh, lidé eh, financovali záchrané systémy velkých bank, museli zaplatit hříchy bankéři a teď mají počítat ještě se zkracováním důchodů a sanovat tím státní rozpočty. I dosavadní reformy vedly k větší chudobě a ne k posílení eh, bezpečného veřejného systému daní. Děkuji. Nyní má slovo pan Obermajer na minutu. Děkuji, paní předsedající. Eh, vzhledem k tomu, že došlo eh, k obrácení demografické pyramidy a prodlužuje se průměrná délka života, eh, mladí lidé nastupují do práce stále eh, později, eh, to nám stíží situaci při financování penzí. My potřebujeme politiku v Evropě, která bude přátelská vůči rodinám, potřebujeme silnější postup péče o rodiny a mělo by dojít i ke snížení dávek a odvodů. Musíme také vytvořit podněty, abychom umožnili seniorům eh, zůstat eh, zapojeni eh, v pracovním trhu co nejdéle. K tomu přistupuje také masové přistěhovalectví. A to není ale dobrá cesta k zajištění našich penzí. To také může ohrozit náš sociální smír v Evropě. Děkuji. A nyní má slovo paní Jazlověcka. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, demografické změny, další věk dožití i další změny vedou k tomu, že v systémech důchodového zabezpečení nastává krize. Musíme tedy neustále prověřovat, zda jsou státní důchodové systémy stabilní. A je třeba, abychom nezasahovali do pravomocí členských států, které toto mají zajišťovat. Ovšem v každém případě je důležité, aby se náklady na reformy zohledňovaly v rámci sledování nadměrného deficitu. Když to tak nebude, pak členské státy důchodové systémy reformovat nebudou. Je třeba zohlednit dva aspekty, abychom posílili důchodové zabezpečení. Musí se opírat o veřejné finance, a to na základě veřejných prostředků i příspěvků podniků a kapitálového trhu. Za druhé, Členské státy jsou povinny srovnat čas odchodu do důchodu, věk odchodu do důchodu. Když je to nutné, je třeba zvýšit věk odchodu do důchodu. A to přirozeně povede k tomu, nebo souvisí to s tím, že naši občané žijí stále déle. Ovšem potřebujeme i nezbytné reformy na trhu práce. A musíme zajistit odbornou průpravu a zdravotní péči. Já chci poblahopřát zpravodajce k zprávě a děkuji za výbornou spolupráci. Nemá slovo pan Gutierrez Prieto na minutu. Muchas gracias, señora presidenta. Ano, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že páteří evropského důchodového systému je systém veřejný. A tak to má být. Protože to je jediný systém, který můžeme uplatňovat na základě soudržnosti a sociální solidarity. Je důležité, aby naše země zajistili, že občané budou mít důchody. A je důležité, aby byly udržitelné a spolehlivé. Důchody nedávno přišly asi o 20 své hodnoty. Samozřejmě nemůžeme přepustit, aby to takto pokračovalo. Potřebujeme reformovat udržitelnost našich důchodových systémů a musíme to udělat průřezově. Potřebujeme ambiciozní politiku, která se vypořádá se změnami porodnosti, potřebujeme ambiciózní politiku, která se vypořádá se změnami zaměstnanosti a musíme také zajistit, že dojde k integraci a že důchodové systémy budou udržitelné. A myslím si také, že je škoda, že tady nemáme odpovídající návrhy, abychom ukončili hříchy finančních spekulantů na trhu s důchody. Já myslím, že teď je nejdůležitější, abychom zajistili slušný. Nyní slovo paní Lin na minutu. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za tvrdou práci na této zprávě. Myslím, že odvedla skvělou práci a je jasné, že penze spadají do odpovědnosti členských států. Neštěstí jsme odmítli možnost minimálních penzí na evropské úrovni, tak jak je to v nařízení Solvency 2, které chceme uplatnit vůči penzím. Ve smlouvě je to jasné. Členské státy rozhodují, ne Evropská unie. Eh, ale co můžeme udělat? Můžeme sdílet ty nejlepší praktiky a zkušenosti. Jsem potěšena, že můj pozměňovací návrh, který žádá eh, uplatnění směrnice z roku 2000, kdy se musíme zbavit diskriminace vůči věku, byl přijat. Co musíme udělat? Musíme mít penzijní věk, který se rozhoduje na úrovni členských států, jinak máte možnost žádat o penzi, ale zároveň musíme zrušit povinný eh, věk odchodu do důchodu. Někteří lidé naopak chtějí pracovat déle a já se, je mi líto, že to v té zprávě není. Nyní má slovo pana Cabrnoch.

Euh, Děkuji a nyní má slovo paní Liotard na minutu. Subsidiariteit, een zaak van de Subsidiarita je věcí členských států a solidarita také. To zpravodajka řekla opakovaně, co se týče důchodové politiky. A Eh, ale ze, ale ze stejného eh, důvodu eh, vlastně by hodila do koše úspory. Já jsem skoro spadla ze židle, když pozitivně hodnotila zelenou knihu komise. Na druhou stranu chce zvýšit vliv Evropské unie, která by měla určovat, kdo se má stát ministrem, Eh, Evropská unie musí přimět členské státy ke zvýšení věku odchodu do důchodu eh, a k větší spolupráci mezi eh, penzijními fondy a sjednocování druhého pilíře, kde je tady ta subsidiarita. Některé věci by bylo možné podpořit, ale Eh, bohužel komise vždy eh, staví do popředí eh, jednotný trh před sociálními potřebami. Pan Kaza na minutu 30. Děkuji mnohokrát. Na úvod bych chtěl poblahopřát své kolegyni, paní zpravodajce, protože odvedla skvělou práci. Uznává skutečnost, že starší občané jsou skutečně ve velice svízelné situaci. Systémy sociální ochrany, především penzijní systémy, musí být silné a musí zajistit stárnoucí populaci v Evropě. Musí zajistit, aby měli ekonomicky nezávislý život. Členské státy musí definovat přiměřenost, to znamená, co je nezbytné pro zajištění eh, kvalitního stáří eh, těchto občanů. Mělo by to být stanoveno na základě jednotlivých členských států. Eh, musíme plně respektovat princip subsidiarity, je to dáno konkrétní situací a tradicí. Měli bychom sdílet nejlepší praktiky, komise by měla navrhnout určité vodítko, jak postupovat, ale spadá to do členských států. Musíme zajistit takové penze, které budou trvalé, udržitelné. Pochopitelně takové reformy jsou velice obtížné v období krize. A Děkuji, paní Gans. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že je velice důležité, abychom měli co největší evropskou koordinaci důchodových systémů. Zaprvé máme tady krizi, která nanáší otázku makroekonomické stability. A pak je tady také otázka života starších občanů. Oni potřebují žít důstojně. Také vidíme, že v řadě zemí se vláda ubírá různými směry. Nicméně bez ohledu na to, jaká změna nastane, musíme zajistit, že hlavní prioritou bude udržitelnost systému a důstojné stáří. Musíme to projednávat se sociálními partnery a musíme také zajistit odpovídající přechodnou dobu. Musíme informovat občany o tom, jak ty změny budou vypadat. Oni musí mít možnost rozhodovat se na základě odpovídajících informací. A nyní má slovo paní Ford. Eh, Děkuji. Děkuji. Když Bismarck zavedl eh, státní penze v roce 1889, průměrný věk dožití byl 45 let. Dnes žijeme déle, ale stojíme před výzvou, jak dosáhnout rozumného příjmu eh, během důchodu. Ekonomický a eh, pracovní trh jsou různé. Jednotlivé státy musí odpovídat za svou vlastní politiku, za vlastní reformy. Trvalé udržitelné státní důchody také potřebují trvalé udržitelné veřejné finance, ale tento parlament mluví jasně. Ne, nechceme zavádět harmonizovaný věk odchodu do důchodu ani e, přiměřenou penzi. Podnikové e, e, penze by měly být přenositelné od jednoho zaměstnavatele k jinému a i mezinárodně. Penze musí být snadno, poroz, snadno pochopitelné a úspory a jejich systém musí být inteligentní náklady na regulaci eh, platí spotřebitele, eh, v tomto případě staří penzisté. Děkuji. Paní... Slovo má Morin Šachtě na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych na úvod řekla, že krize a demografie jdou ruku v ruce. To znamená, že musíme řešit otázku penzí ve všech členských státech. Čili na úvod bych chtěla eh, poděkovat eh, za tuto práci, chtěla bych také poděkovat za konzultaci eh, s panem komisařem, která se týká zelené knihy, ale také se týká o konzultaci, spolupráci s paní zpravodajkou Eumen Reuten, která připravovala tuto zprávu. Ráda bych eh, zdůraznila tři body. Tři body, které musíme vzít určitě v potaz, abychom zajistili úspěch tohoto problému, abychom zajistili především eh, likviditu penzí. První věc je nerovnost. Eh, nyní jsou obětí ženy a věk, kdy odchádějí do důchodu. A je to otázka také jejich kariéry, která se odráží v jejich důchodu. Paní zpravodajka chce zachránit penzi pro ženy, protože my jsme právě generace chudých žen. Eh, chceme zajistit minimální penzi pro tyto ženy. Dále je to otázka vstupu na pracovní trh. Není to jenom otázka Eh, ekonomické krize, ale je důležité, že také neseme určité břemeno svých eh, rodičů, prarodičů a je důležité, abychom urychlili eh, naši práci, abychom tyto nerovnosti vyvážili. Děkuji a nyní má slovo paní Steinruck. Vážení kolegové, důchody musí stačit všem lidem. Eh, důležitou podmínkou pro to je, aby lidé měli slušný eh, příjem. Eh, jinak to povede k mizivým penzím. A lidé si mohou eh, zajistit lepší důchody eh, tím, že si na ně budou eh, přispívat ještě pomocí úspor, ale mnozí lidé na to prostě vůbec nemají peníze. Proto ten první pilíř má zvláštní význam. Ten kapitálový systém musí být Eh, promiňte, ten průběžně financovaný systém musí být tím nejdůležitějším eh, základem penzijních, eh, penzijních systémů. Musíme tímto vydat signál, že s tím počítáme. Kolega Thomas Mann se věnoval německému důchodovému systému. Já to chci znovu zopakovat. Já, když hodnotím tu zelenou knihu, tak dospívám ke stejnému závěru O tom též jsme vlastně hovořili v našem výboru, přispěli jsme odpovídajícími eh, pozměňovacími návrhy. Eh, komise eh, by měla poukázat na to, co v jednotlivých členských státech funguje dobře, aby v ostatních státech nezaostávali. Nyní má slovo pan Stolojan na minutu 30. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Myslím si, že musíme vzít eh, v úvahu reálnou situaci, musíme se podívat na penzijní systémy, které jsou postaveny na mezigeneračním eh, solidaritě. Je to eh, systém průběžného financování, ale zdá se, že tyto systémy jsou z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Tyto systémy musí být dotovány z veřejných financí a je to dáno právě stárnutím eh, obyvatel, dále zvětšenou mobilitou, zvětšenou mobilitou pracovní síly a eh, dochází k tomu, že se deficity v penzijních systémech neustále zvyšují. Co se týče zvýšení eh, věku odchodu do důchodu a také dávek, je důležité, že tady existuje určitá sociální rezistence a ta bohužel zhoršuje celou situaci. Musíme si uvědomit, že řešením je transfer do penzijního systému, eh, kdy lidé budou aktivnější a kdy musíme stanovit patřičné stropy, které budou moci tyto penzijní fondy udržet déle. Pan Kozak. az Európai Unió sok mindennel foglalkozott. A... Evropská unie pracuje na celé řadě věcí, které souvisejí s osobami s nějakým zdravotním postižením. A pokud jde o důchodové systémy členských států, jedná se o skupinu občanů, které nemáme dobře pokryté. Mluvíme o lidech, kteří museli vstoupit do systému nějakého invalidního důchodu. Toto je věc, která se vyskytuje především v systému středoevropských a východoevropských zemí. Základem těchto systémů jsou věci, kterými poslední vývoj otřásl. A souvisí to také se strategií Evropa 2020 mluvíme o tom, že potřebujeme řešení ušíta na míru určitým osobám. Ale celá řada z těchto lidí by byla schopná pracovat, dělat něco na trhu práce. Evropské prognózy ukazují, že budeme potřebovat nějakou změnu. Počty lidí, které potřebují nějaké příspěvky, se zdvojnásobí, počty lidí v aktivním věku poklesnou. Takže teď vlastně nemáme udržitelné důchodové systémy. Zvlášť bez lidí, kteří mají nějaké zdravotní postižení. Já mohu naprosto souhlasit se spravodajkou, když říká, že teď máme 50 milionů osob se zdravotním postižením v Evropě a 41 z těchto lidí mají práci a z těch zbývajících 60 Pro ty taky musíme něco udělat. Nyní má slovo pan Bubakis na minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Já chci pogratulovat paní zpravodajce. Eh, dospěla k vyváženosti mezi eh, Eh, mezi trvalou udržitelností a eh, systém, eh, penzijního systému a také jejich sociální stránkou. Vzhledem k liberalizaci pracovního trhu, nižším, plate, nižším platům a demografickým výzvám stačí to, abychom měli trvale udržitelné penzijní systémy. To je výzva pro všechny členský, členské státy. Ten první pilíř musí být tím nejdůležitějším. Je to jediná záruka toho, že ty finanční prostředky budou stačit. Nesmíme se spolehnout pouze na druhý a třetí pilíř. Je důležité, aby všichni měli přístup eh, k důchodům, eh, které budou bezpečné a budou mít bezpečný právní rámec. Eh, další život nesmí vést k tomu, aby lidé chudli, ale musíme eh, respektovat i další eh, parametry, jako biografické znaky, zdraví škodlivou eh, práci, ohrožené zdraví a musíme poskytnout podněty k delšímu setrvání v pracovním procesu a nesmí to ale vést k tomu, Eh, aby eh, mladí lidé se nemohli dostat na pracovní trh právě v době, kdy máme velkou nezaměstnanost. Teď se dostáváme eh, k postupu Catch the Eye, ale chtěla bych říci, že máme velký sklus. Zkrátili jsme otázky na komisi o půl hodiny a mám tady 17 žádostí. Budu muset vyvolat pouze pět poslanců, abychom měli také náležitou diskusi k dalšímu bodu jednání, čili na úvod bych dala slovo panu Rubikovi za EPP. Ah, Odešel, dobře, takže tím to odpadá. A nyní má slovo paní Luka Čiževská paní předsedající diskuse paní předsedkyně diskuse které teď probíhají v některých členských státech na téma důchodových systémů a emoce, které vyvolávají, poukazují na to, jak obtížná je to záležitost. Neexistuje jeden jediný model důchodového systému, který by zajistil potřeby všech členských států. Zdá se, že se nevyhneme reformám důchodových systémů v členských státech. Už nyní vidíme, že máme problémy s nárůsty nákladů na vyplácení důchodů. Může to základu otřást rozpočty členských států. Avšak důchod musí být spolehlivý, musíme mít jistotu, že budeme mít důchod, musí nám umožňovat další život. Je důležité, abychom se také zabývali rovností důchodu mezi muži a ženami. Děkuji. Má slovo paní Plump na minutu. Tady paní Plump? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři, ráda bych hovořila o skutečnosti, že o začátku této diskuse komise hovořila o úspěchu eh, evropského sociálního modelu a také hovořila o rovnosti šancí mezi eh, muži a ženami. Já doufám, že v této zprávě je jeden jasný signál, co se týče integrace rovnosti šancí. Musíme mít tedy skutečně spravedlivý eh, penzijní systém. Já bych se chtěla eh, zmínit o třech bodech. Musíme ohodnotit dopad na společnost, musíme zhodnotit eh, opatření, která se týkají práce doma. Musíme ohodnotit eh, takovouto práci, musí to být také zhodněno v penzi. Komise by měla z, vzít eh, v úvahu článek 5, kde se hovoří o diskriminaci žen. Gracias, presidenta Děkuji, paní předsedkyně. Důchodový systém je základem Evropské unie. Musíme ho zachovat. Takovýmto způsobem může stát zajistit, že důchodci budou mít co nejvyšší životní úroveň v důchodu a potřebujeme určitý evropský standard, abychom zajistili, že tyto systémy zachováme. A musíme také rozhodnout, jakým způsobem sledovat systémy financování ve všech členských státech. Protože pouze tak umožníme pojišťovnám, aby přešli ke vzájemnému modelu v roce 2013, abychom ten problém vyřešili. Myslím, že se na to nemůžeme dívat jenom z ekonomického hlediska. Musíme myslet na to, že mluvíme o životech lidských bytostí. A musíme zajistit slušný důchodový systém, který povede ke slušným důchodům. A samozřejmě mobilita pracovníků také znamená, že lidé by měli mít možnost přenášet práva na důchodové zabezpečení z jedné země na druhou a využívat práva na důchodové zabezpečení ve všech státech, kde pracovali a ve všech státech, kde od... Děkuji a nyní má slovo paní Štrager. Děkuji. Vážená paní komisařko, já mám otázku, jestli má smysl uh, Eh, odpovídat na tuto debatu a na tuto zprávu bílou knihou a neřešit naléhavé problémy. Jsou to dva. Za prvé je tady fakt, že eh, zákonný věk eh, odchodu do důchodu se velmi liší. Antidiskriminační kroky je potřeba prosadit pomocí eh, opatření komisy, komise, kontroly komise, která by to měla eh, vylepšit. Z toho vzniknou trvale udržitelné důchody. A také vás chci eh, vyzvat, aby s ohledem na přenositelnost důchodů zahájit akci, to znamená zamyslet se na novou směrnicí. To je mnohem naléhavější mobilní pracující zde skutečně přicházejí o peníze, eh, které by vstupovaly do důchodu, které jim zajistí eh, spokojené stáří. Děkuji. Děkuji, pan Šreder. A nyní má slovo pan Rubix. Monsieur Rubix. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové, v období ekonomické krize také vidíme stárnutí a vidíme, že se neustále snižují eh, výdaje na sociální otázky v rozpočtech a tím se podkopává také trvalá udržitelnost penzijních systémů. Z tohoto důvodu musíme přizpůsobit eh, systémy stávajícím výzvám. Souhlasím s panem komisařem, který hovořil o tom, že Musíme tvrdě pracovat na vypracování určité metodiky eh, tohoto dokumentu, nicméně bychom měli mít sociální fond, který je podobný fondu soudržnosti, který by pomohl penzistům ve všech členských státech, eh, pokud mají příliš nízké příjmy a pokud eh, národní rozpočty nejsou schopny zajistit slušný příjem jako penzi a měli bychom tady takto myslet na naše občany. Děkuji. Ale musíme si také vyslechnout pana komisaře, aby mohl zareagovat na vaše příspěvky. Mnohokrát děkuji, vážení poslanci. Rád bych znovu poblahopřál výborům, které se účastnili této diskuze a které také pracovali na této zprávě. Já si uvědomuji, že je obtížné sloučit stanoviska tolika různých politických a skupin a států. Nicméně ukazuje se, že této zprávy se dostalo široké podpory a to také vysílá jednoznačný signál komisi v tom smyslu, jak naváže na zelenou knihu. Já očekávám, že začátkem příštího měsíce zveřejním zhrnutí, bude tam i stanovisko parlamentu. A v druhé polovině roku 2011 na to navážeme bílou knihou, o kterém už jsem mluvil na úvod. Bílou knihu bude doprovázet také odpovídající hodnocení dopadů. Bude to znamenat, že všichni zúčastnění budou mít znovu příležitost nadále se zapojit do debaty. A už teď vás mohu informovat o tom, že skupina komise pro důchody minulý týden projednávala jednotlivé politické možnosti z hlediska toho, jak vylepšit evropský rámec pro důchodové systémy. A shodli jsme se na tom, že bychom měli dál k celé věci přistupovat holisticky. Znamená to, že musíme také pokračovat v dialogu s hlavními zúčastněnými stranami, jak pokud jde o nové regulační iniciativy v takových oblastech, jako je přenositelnost systému zaměstnaneckého připojištění eh, z hlediska ochrany v případě neplatební neschopnosti a také v případě kodexu eh, odpovídajících postupů. Musíme také zohlednit otázku genderovou a musíme se tomu v Bílé knize věnovat více než v knize Zelené. V mezidobí bych chtěl zajistit, že nebudeme směšovat zelenou knihu a bílou knihu. Evropská komise nesouhlasí s tím, že bychom měli mít nějaký jednotný věk odchodu do důchodu v Evropské unii. Různorodost je v Evropské unii klíčová. A to se týká také různorodosti demografické reality. Musíme se tomu věnovat do větší hloubky než v minulosti. Také bychom měli uznat, že pokračující reformy sebou nesou další rizika. Budoucí důchodové systémy budou stále více závislé na dlouhodobém vývoji na trhu práce a na finančním trhu. A to znamená, že musíme vytvořit zaměstnanecké příležitosti i pro osoby se zdravotním postižením a musíme zvýšit stabilitu finančních systémů. Vážení poslanci, já se těším na další spolupráci s vámi, s Evropským parlamentem a s výbory parlamentu v této velice významné věci. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a na závěr dám slovo paní zpravodajce Aumen Reiten, prosím. Ano, já bych ráda se zhostím eh, této příležitosti a ráda bych eh, ráda citovala pana Materu. Nevím teď, kde je, jestli je v sále, ale Eh, udělal několik poznámek, eh, které jsem nepochopila. Konkrétně eh, říkal, že se to nemůže řešit evropskou cestou. A to je chyba, je to přece princip subsidiarity, který uplatňujeme v případě penzí. Máme problémy s ekonomickou zprávou a co chceme? Chceme, aby všichni, kdo pracují, ať mohou být součástí této ekonomické zprávy a nechceme, aby některé členské státy eh, defavorizovaly své občany. Eh, kolegyně Katika odešla, ale je patrné, že nečetla moji zprávu, protože hovořila o věcech, které v mé zprávě vůbec nejsou. Dále pan Jank, pan Materas, paní Lambrech, pan Kelly a další. Eh, chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodům za veškeré eh, příspěvky a chtěla bych také poděkovat za reakce na moji zprávu. Eh, nyní je otázka, co musíme udělat dál. Musíme se podívat na citlivé otázky, které se týkají členských států, ale myslím si, že navzory všem problémům, navzdory tomu, že máme určité potíže s komisí, s vámi, pane komisaři, tak myslím, že jsme odvedli dobrý kus práce, aby tato eh, kniha byla skutečným úspěchem. Doufám, že všichni budou hlasovat eh, pro tuto zprávu. Můj úkol byl obtížný, ale doufám, že to vše do, dopadne dobře. Děkuji, tím končím rozpravu k tomuto bodu. Budeme o této zprávě hlasovat zítra dopoledne. Takže pokud někdo z vás neměl možnost eh, hovořit, máte možnost předat eh,